pořadu jednání. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Sajera. Pokud jde o přenesení zákonodárné pravomoci, jako první dávám slovo zpravodaji. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Sefcsovics Alen. Paní předsedkyně a pane místopředsedo Ševčoviče. A mnoho řečníků začne svoji řeč tím, že jejich téma je jedno z nejdůležitějších. Dovolte mi, abych to stejné si myslel nebo řekl, ale myslím, že k tomu mám skutečně hodně důvodů. Téma, o kterém nyní hovoříme, se týká přenosu zákonodárné pravomoci a to je možná jedno z nejdůležitějších témat. A to je jedna z novinek Lisabonské smlouvy, o které se ale někdy málo hovoří. A ti, kteří kritizovali Lisabonskou smlouvu, poukazovali na nedostatek demokracie. Já se domnívám, že ale toto právo je jedno z nejdůležitějších dalších práv parlamentu. Znamená to následující přímo volení poslanci, kteří jsou zvoleni občany, nyní jménem občanů mají možnost rozhodovat, mají možnost přímo kontrolovat Evropskou komisi, anebo mají možnost vznést námitku. Často se zmiňuje to, že v důsledku Lisabonské smlouvy se zvýší počet aktů v rámci spolurozhodování. Témata, počet témat, kde parlament spolu rozhoduje, se rozšířil. To je, to je pravda, ale došlo také ke kvalitativní změně. A v důsledku právě přenesení zákonodárné pravomoci. To je tedy mé téma. Díky dlouhému boji který jsme vedl my všichni a mnozí další kolegové v Evropském parlamentu, jsme dosáhli situace, kdy rozhodnutí, která učiní Evropská komise v přenesené pravomoci, že tato rozhodnutí mohou být kontrolována parlamentem. A někteří říkají, že doposud už existovala formální eh, kontrola. To je sice pravda, ale bylo to v rámci meziinstitucionální spolupráce. A nejednalo se o efektivní kontrolu rozhodování komise. Tato eh, nová možnost, která je stanovaná v článku 290 Lisabonské smlouvy, v následujících letech změní práci parlamentu. Především pak tehdy, kdy my poslanci budeme brát toto právdo, právo vážně a kdy skutečně budeme spolu rozhodovat. Aby i eh, ne odborníci a posluchači v celém světě to pochopili, pokusím se to vysvětlit jednoduše. Existuje zde snaha řešit problém evropského demokratického deficitu. Je to snaha překonat tuto mezeru. Rada a parlament nemohou společně řešit všechny otázky. A parlament se schádá, schází na plenárních schůzích eh, jednou měsíčně. Někdy dojde na situaci, jako je ta dnešní, že zde nemohou všichni býti. A tak parlament nemůže kontrolovat všechny otázky. A některé otázky může přenést na Evropskou komisi. Nyní to bude možné. Ve své zprávě jsem se snažil vyjasnit, že parlament si chce podržet toto právo a že chceme dostat všem povinnostem vyplývajícím z Lisabonské smlouvy. Chceme využívat svých práv. A to samozřejmě představuje možnost prosazovat demokracii v EU. Bude nutné samozřejmě spolupracovat eh, s radou a s komisí, ale práva nyní jsou na bedrech parlamentu a rady, tedy zákonodárců. Děkuji všem spolupracovníkům za pomoc. E Mnohokrát děkuji nyní za Evropskou komisi komisař Ševčovič. Uh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Sajerovi za jeho zprávu, která je velice kvalitní. My v komisi vysoce oceňujeme podporu eh, kterou poukazuje Evropský parlament v souvislosti s horizontálním přístupem k aktům přenesené právomoci. Zákonodárce samozřejmě může upravovat v základních aktech všechno, co se týče eh, aktů přenesené pravomoci, ale nesmí to být rozkouskované. Potřebujeme určitá doporučení a to bylo cílem sdělení již z prosince komise, aby zákonodárce věděl, jaká by byla preferovaná cesta k dobrému a praktickému přístupu přístupu k legislativě budoucnosti. Komise velice podporuje představu společného porozumění nebo dokonce interinstitucionální dohody mezi hlavními třemi institucemi o aktech přenesené pravomoci. To bude velice důležité pro přípravu legislativy. K podstatě věci mohu jenom zopakovat, že komise velice tuto zprávu vítá. Můžeme mít různé názory v některých konkrétních věcech, ale jde nám o to též o přesnost, efektivitu, transparentnost Eh, jasnost a férová mm, rovnováhu. Abych byl konkrétnější, dovolte mi, abych jenom telegraficky se vyjádřil k některým konkrétním částem této zprávy. Co se týče limitativní podstaty článku 290, zejména druhého odstavce, pak tady se trošičku lišíme v názorech ohledně způsobu kontroly zákonodárce Eh, na akty přenesené pravomoci, ale nechtěli bychom se pouštět do právnických rozporů. Jde nám hlavně o praktické eh, řešení, když dojde na konkrétní zákony. Co se týče délky trvání přenesených pravomocí, velice vítáme a podporujeme představu eh, mlčenlivého obnovení, protože to se nám připadá velice konstruktivní a myslíme si, že podobná řešení se už našla při několika legislativních legislativních aktech. Další konkrétní poznámka týká se trvání práva vznést námitku. I tady bych chtěl říci, že jak si zpíváme ze eh, stejného zpěvníku, protože také sdílíme názor, že standardem by měly být dvě měsíce s možností prodloužit období o dalších dva měsíce a doufáme, že takto dospějeme ke společnému porozumění mezi našimi třemi institucemi a už jsme vlastně měli asi deset kladných příkladů, kdy se to už už dělalo v současné legislativní činnosti. Nyní přecházím eh, k naléhavému postupu. Tady už máme některé jasné příklady z historie, že vznikají někdy problémy, otázky, například bezpečnost potravin nebo bezpečnost hraček. Někdy musíme jednat velice naléhavě a proto si myslíme, že musíme hledat ještě něco eh, naléhavějšího a rychlejšího, než je eh, časné schválení, o kterém hovoří zpravodaj Voda. I Nakonec bych něco řekl o tom, jak to mm, všechno vnitřně uspořádat a seřídit. Zase jsme pro pragmatický přístup, protože parlament a komise už udělali velkou práci. Ehm, jednalo se už více než o 250 základních legislativních aktů, e, které byly uspořádány a přizpůsobeny. A myslíme si, že teď priorita by měla být v těch oblastech, kde až dosud e, jsme neseřizovali ehm, Um, vlastně tento legislativní postup před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Měli bychom se na to zaměřit, zase to bude znamenat obrovskou práci, ale už teď přemýšlíme o tom, jak tomu přistoupit co nejflexibilněji a co nejpragmatičtěji. Děkuji, pane komisař. Děkujeme nyní za výbor pro životní prostředí a bezpečnost potravin předseda Joe Linen. Děkuji paní předsedající, pane komisaři. Na tento moment čekal Evropský parlament dlouho, aby byl na stejné úrovni s radou ministrů, pokud jde o kontrolu a aktů v přenesené pravomoci na Evropskou komisi. Abych to vysvětlil, v roce 2008 bylo 6 tisíc eh, takovýchto eh, aktů v přenesené pravomoci, to znamená velká hromada nových norem, která procházela prostřednictvím projednávání ve výborech. Parlament měl velice málo práv. My jsme nebyli spolu zákonodárcem. To teď Lisabonská smlouva změnila. Jsme na stejné úrovni s radou, pokud jde o kontrolu aktů v přenesené pravomoci. A my samozřejmě chceme do v plné míře na této stejné úrovni s radou být. Pane komisaři, když vy pledujete za to, abychom řešili otázku naléhavosti, potom my také potřebujeme eh, dostupnost informací a chceme být stejně rychle informováni jako rada. Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Jako první má slovo pan Kolejo dvě minuty. Dobrý prezident. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, Myslím, že eh, především nejprve bych měl poblahopřát panu kolegovi Sajerovi k jeho vynikající zprávě, kterou dnes prodiskutováváme. Lisabonská smlouva, jak již zaznělo, navyšuje pravomoci Evropského parlamentu a zavádí pravidla, která posílí demokratický přeskum. A proto se domnívám, že bychom nejenom měli poblahopřát panu Sárovi k jeho zprávě, ale také bychom měli být potěšeni tím, že tento nový systém znamená, že skoncujeme s postupem kometologie, který trval tak dlouho. Máme nový článek v Lisabonské smlouvě, který, jak řekl pan zpravodaj, řeší celou řadu otázek souvisejících s pravomocem působností našeho parlamentu. Jde tedy o základní legislativní akty, jde o možnost dávat komisi určitou flexibilitu, pokud jde o nelegislativní, ne, nezákladní akty. Máme celou škálu pravomocí, jakožto legislativní orgán a jak řekl pan Leinen, jsme naprosto rovnocení s radou od nynějška. A já bych rád vyzdvihl jeden či dva aspekty zprávy pana Sára, které jsou podle mě obzvlášť důležité. Paní předsedající, jde o to, že bychom měli odmítnout veškerá ustanovení, která by představovala dodatečné povinnosti pro legislativní orgán, což by šlo proti článku 290. Dále je zde doporučení eh, včasného eh, předávání potřebných informací a dokumentů a do třetice to, že všechny jazykové verze, zdůraznuju, všechny jazykové verze musí být k dispozici předtím, než můžeme začít přeskoumávat eh, jakýkoliv z těchto dokumentů. Děkuji. Děkuji nyní za socialisty a demokraty. Pan Rabka zde ještě není, takže předáváme slovo paní Lichtenberger za zelené. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Zde se jedná o strukturální otázky, které jsou často podceňovány. Otázky vztahu mezi třemi institucemi. Tyto otázky jsou skutečně velice dobře zpracované ve zprávě kolegy Sajera. A s kolegou jsme velice dobře spolupracovali. Já bych za tuto spolupráci chtěla mnohokrát poděkovat. Lisabonskou smlouvou máme nové poměry vytvořily se nové poměry, nové vztahy. A tyto nové vztahy nemůžeme eh, nyní nějak vyhodit z okna. To je zcela zásadní věc. Původním smyslem bylo, aby zde Evropský parlament a Rada byly na stejné úrovni, také pokud jde o aktiv přenesené pravomoci je třeba zajistit, aby něco takového bylo proveditelné, aby to bylo zaručeno. Z tohoto důvodu vidím zcela zásadní otázku v tom, abychom vytvořili odpovídající podmínky. Takové podmínky, abychom měli k dispozici v čas odpovídající dokumenty, abychom mohli učinit rozhodnutí. A za druhé, Neexistuje zde žádný všeobecný přístup k některým věcem. Je třeba, abychom měli dohodu, která bude jasně stanovaná a je třeba, abychom tak zabránili nějaké libovolnosti nebo své volnosti. Proto potřebujeme jasná fixní pravidla, pomocí kterých budeme schopni chránit ve skutečnosti, v realitě práva parlamentu a aby tato práva neexistovala jenom teoreticky. Děkuji kolegovi Zajerovi za velice dobrou eh, spolupráci. Řešnice byla přerušena. Zástupce evropských konzervativců a reformistů a pan Zjobro zde není, takže nyní za Evropu svobody a demokracie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 Spravodaj má pravdu, když hovoří o deficitu demokracie. Eh, elitistická struktura, kterou je Evropská unie, skutečně takový deficit má, který narůstal, narůstá a po Lisabonské smlouvě bude ještě dále narůstat. A musím říci, že jsem přímo pobaven tím, že spravodaj přes všechnu výmluvnost vidí článek 290 jakožto řešení. Náš výklad článku 290 je takový, že to poskytuje komisi příležitost, aby vlastně doplňovala anebo měnila legislativu a je to dalekosáhlá příležitost s dalekosáhlými následky a která může být prakticky neomezeným způsobem vykládána. Proto bychom tvrdili, že pojistky, aby proti nevhodnému použití pravomocí e, které dávají takové e, akty přenesené pravomoci komisi, jsou nedostatečné. A možná, že zpravodaj se potom k tomu vyjádří, možná, že řekne, že ano a vede to také k tomu, že se dále přenáší pravomoci od voleného parlamentu na nevolenou komisi, bez ohledu na to, co se snaží říkat Lisabonská smlouva. Všichni jsme tvrdili a nadále zastáváme názor, že Lisabonská smlouva nemá demokratickou legitimitu. A to hlavně proto, že se sice slibovala referenda ve Spojených z království, že všechny tři zavedené politické strany to sice slibovaly, ale pak to neudělali. Tato, tento článek je článek 290 je produktem nelegitimní Lisabonské smlouvy a vede to k dalšímu nárůstu deficitu, ať mě řekne zpravodaj, proč ne. Mělo by, měli bychom mít proti tomu. Děkuji. Děkujeme. Nyní za nezařazené Hans-Peter Martin. Dvě minuty. Děkuji. Jako velký proevropan jsem byl proti Lisabonské smlouvě právě kvůli takovýmto argumentům, které jsme právě slyšeli. Lisabonská smlouva takovéto argumenty umožňuje a nevytváří jednoznačnost, kterou bych si přál pro následující generace. Jsem ale realista. Musíme s touto smlouvou žít a já si myslím, že je důležité, abychom ještě jednou řekli, že tento článek 290 je možné různým způsobem interpretovat. Je možné ho interpretovat také tak, že nejenom rada, ale i parlament mohou tedy vznášet námetky. Na to je třeba poukazovat. To, co řekl Joe Linen, je pravda. Nyní už máme před sebou tisíce aktů, které jsou v určitém šedém poli. A opět, proti Evropanům, těm, kteří jsou proti Evropě, dávají možnost postavit se proti evropským hodnotám. Já si myslím, že je zde důležitá otázka transparentnosti. Bod 10. Zde se hovoří o předávání dokumentů kolegové, kolegyně. Mnoho z nás zná akt o svobodě informací. Mnoho z nás zná situaci v USA. Proč to zkrátka neokopírujeme a neumožníme občanům a poslancům, aby mohli sami mít přístup k dokumentům, aby nemuseli jít složitou cestou přes politické skupiny. Máme zde tedy už tedy toto riziko tisíců aktů v přenesené pravomoci. Já bych byl rád, abychom se nyní mohli chovat eh, konstruktivně na cestě k revolucionalizaci demokracie. Mnohokrát děkuji. A nikdo se nepřihlásil v rámci postupu Catch HDI. Ale přece paní Tykau, předávám slovo na jednu minutu. Mikrofon 721 na mikrofon. Ano, to funguje. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Pokud je o aktiv přenesené pravomoci, chtěla bych poukázat na to, že Lesabonská smlouva přináší skutečně novinky a Článek 290 se těchto novinek týká. A akty v přenesené pravomoci jsou akty, které umožňují, že některé nedůležité části základního aktu může měnit komise. Tímto komise dostává specifický mandát. Prakticky tady dochází k přenosu mandátu na komisi. Je zde stanovena také minimální lhůta a jasně se stanovuje, jaké jsou také lhůty pro námitku a podmínky pro námitku či pro stažení a možnosti této eh, eh, té přenesení pravomoci. v přenesené pravomoci mohou být eh, změněny a je důležité, aby zde existovala dostatečná transparence, pane komisaři. Takováto transparentnost je důležitá také při vypracovávání takovýchto aktů. Jsou zde ještě někteří další řečníci v rámci KHDI? Nikoli. Takže opět dostává slovo pan komisař Ševčovič za komisi. Perfectly, Madam President. Thank you very much. Ano, vyslovila jste jméno naprosto dokonale, děkuji. Takže pokud dovolíte, zareagoval bych na poznámky a připomínky poslanců Evropského parlamentu. Naprosto souhlasím s panem Leinenem, že Lisabonská smlouva eh, představuje obrovské změny. O tom konec konců hovořil pan zpravodaj Sayer. Já bych, rád, já bych vás rád ujistil, že jsme se toho plně vědomi a že tento postup chceme eh, praktikovat s veškerou eh, úctou a respektem eh, k legislativci, k zákonodárci. To je naprosto zásadní pro naši dobrou spolupráci. Pokud je o naléhavé situace, urychlený postup, rád bych vás všechny ujistil, že tento postup budeme používat skutečně pouze v extrémních výjimečných případech. Samozřejmě víme, že kdybychom tento nástroj nadužívali, takže by se naše vztahy stížily a to není naším záměrem. Pokud je o e, to, co řekl pan Kolio a paní Lichtenbergerová, rád bych vás rovněž ujistil, že učiníme maximum pro to, abychom zaručili e, včasné předávání všech dokumentů ve stejnou dobu jako radě, e, samozřejmě také i se všemi překlady. Víme, že Lisabonská smlouva eh, vnáší tuto důležitou změnu, že totiž postavení parlamentu je naprosto rovnocené k radě, pokud je o legislativní akty. Dále chceme vyvíjet nový typ spolupráce, kdy Evropský parlament by byl zapojen již do přípravných prací na akty v přenesené působnosti a chceme tady postupovat na naprosto pevném základě. Bude to také výrazem našeho nového vztahu a pokud je o rámcovou dohodu, také nyní vyjednáváme, tedy komise vyjednává s parlamentem. Pokud je o to, co říkal pan eh, Dartmouth a pan Martin, Um, o neomezených pravomocích, eh, které by článek 290 měl skýtat komise. Já si myslím, že tomu tak není, protože jste to vy, zákonodárný orgán, kdo rozhodne o tom, zda přenese či nepřenese svoje pravomoci na komisi. Jste to vy, zákonodárce, který má možnost kdykoliv tuto pravomoc si vzít zpět anebo odmítnout návrhy, které komise vypracuje. Proto tedy nemohu přistoupit na to, že bychom tady vstupovali do šedé zóny, protože pravomoci legislativce, zákonodárce jsou velice jasně delimitovány ve smlouvě a komise to bude respektovat. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo zpravodaji panu Sajerovi. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem kolegům za tuto diskusi. Děkuji také za spolupráci všem výborům. Především děkuji výboru pro životní prostředí, se kterým jsem skutečně už jste spolupracoval. Děkuji také za dobrou spolupráci s politickými skupinami. Jedná se o boj s komisí a s radou. Bojujeme totiž za naše práva. A jde zde o to, aby naše práva byla jasně stanovena. Je to snažší něco takového udělat ve chvíli, kdy i kolegové z jiných politických skupin a z dalších výborů souhlasí s naším postojem. Poté můžeme hovořit jako jeden muž. Abychom mohli vykonávat své pravomoci, je dobré, že komisař hovořil o urychlení General Alignment. Já, tímto způsobem můžeme dále rozšířit naše práva. Je důležité, aby došlo k rozšíření v oblastech, kde spolurozhodování doposud nefungovalo. Zmínilo to více kolegů. Je důležité, abychom měli přístup k informacím a k dokumentům. To by mělo být stanoveno v meninstitucionální dohodě. Musíme samozřejmě ale také vědět, jaké konzultace v radě probíhají. Pokud jde o omezování našich práv, kolegové, kolegyně, je třeba, abyste si přečetli ten právní text. Já si myslím, že je naprosto jasné, že naše práva byla rozšířena, několik zúžena. A parlament eh, v podstatě dříve neměl v tomto procesu žádná práva. A, a parlament byl pouze konzultován, ale nyní můžeme skutečně vznášet námitky, nyní můžeme aktivně zasahovat. Došlo tedy k jasnému rozšíření našich práv. My jsme nyní pány svého práva. A já to nemohu interpretovat jiným způsobem než jako rozšíření našich pravomocí. A nyní je na nás, abychom to naplnili životem. Děkuji, rozprava tím končí a hlasovat se bude na příštím plenárním zasedání, tedy v Bruselu. Kolegové, kolegyně, dostáváme se k druhému bodu na pořadu jednání. Jedná se o otázku k ústnímu zodpovězení na komisi k tématu letecká bezpečnost. Jedná se o seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají